Můžeme zahájit dnešní zasedání. Já bych ráda zahájila naše dnešní zasedání. Vážení kolegové, zahajuji zasedání a chci vás informovat jako obvykle, eh, že naše zasedání se vysílá po internetu a první bod na našem pořadu jednání je schválení pořadu jednání. Ten návrh pořadu jednání jste jako obvykle dostali a já chci navrhnout dvě změny pořadu jednání. My potřebujeme poslat obě dvě stanoviska, o nichž dnes budeme hlasovat příslušnému výboru co nejdříve, což znamená, že hlasování o těchto dvou stanoviscích se bude konat dopoledne od 11 do 12.30. Všichni jste o této změně byli informováni. Druhá možná změna pořadu jednání eh, je způsobena tím, že pan Ujazdovský požádal, aby jeho stanovisko eh, k výroční zprávě 2012 až 2013 o subsidiaritě a proporcionalitě, což je bod 13 na návrhu pořadu jednání, aby se diskutoval hned eh, po polední přestávce. Takže jestli nemáte nic proti těmto dvěma změnám pořadu jednání, eh, budu tímto považovat pořad jednání za schválený. Nevidím nikoho, kdo by se hlásil o slovo s nějakým protestem. Bod 3 na našem pořadu jednání, což jsou má oznámení, chci vás informovat, že zpravodaj pro stanovisko eh, role Evropské unie v rámci mezinárodních finančních peněžních a regulačních institucí a orgánů, což dostalo EPP. Tady zpravodajem bude Paulo Rangel. A za druhé, co se týče sítě, sítě eh, začlenování rovnosti pohlaví, eh, tady to výboru AFKO eh, dostane Konstancle Grip za EPP a slyšení institucionální budoucnost Evropské unie v rámci a eh, za hranicemi eh, Lisabonské smlouvy se bude konat 26. května od 9 do 12.30. A nyní bych ráda přešla k bodu 4 na našem pořadu jednání a to jsou informace o rozhodnutích eh, učiněných na schůzi koordinátorů, která se konala před naším dnešním zasedání. Jsou zde tři body, které vám chci oznámit. Za prvé jsme eh, se dohodli, že co se týče aktu v přenesené působnosti eh, iniciativy, Evropské, Evropské iniciativy občanů, tady závazné datum pro doporučení anebo námitek, tohoto aktu v přenesené pravomoci je to v souladu eh, s pravidlem 105 a vaši koordinátoři vás budou žádat o stanovisko a je to poměrně naléhavé. Za druhé vás chci informovat, že dvě konzultativní instituce, což je výbor regionu a ekonomický a sociální výbor, eh, jsou ochotny eh, vypracovat stanovisko k našim dvěma Eh, zprávám eh, paní Mercedes a pana Verhofstadta a my jsme se s nimi na tomto dohodli a také jsme se dohodli, že se 26. května zúčastníme slyšení a ta třetí věc, o níž vás chci informovat, je spojená se skutečností, že probíhá práce skupiny, tady se účastní Evropský parlament, jedná se o potenciální reformu systému vlastních zdrojů Evropské unie a tady máme dva kolegy z Evropského parlamentu, kteří teď pracují v této skupině, Alan Lamassur a Guy Verhofstadt a my jsme se rozhodli oba dva pozvat, doufám, že se také účastníte, aby nás informovali o své práci, zamyslíme se, jestli jsou s tím spojeny nějaké ústavní dopady s tou jejich prací na tomto novém systému, jestli eventuálně tento systém vůbec vznikne. Takže tolik eh, k výsledku eh, jednání koordinátorů a nyní bod 5, to je schválení zápisu eh, ze dvou našich zasedání 26. února a 17. března. Ten, tento zápisy jsou k dispozici a budu je považovat za schváleny, jestli někdo nepřijde s nějakou námitkou do konce dnešního zasedání. A nyní bod 6 na našem pořadu jednání. Velice stručně, vzhledem k tomu, jak probíhala příprava stanoviska parlamentu k Evropskému fondu pro strategické Eh, investice. Náš výbor eh, vypracoval stanovisko a bylo to mnoho práce, stínových zpravodajů, zpravodaje politických poradců a podařilo se nám eh, vypracovat kompromisy, co se týče některých pozměňovacích návrhů, ale přesto budeme muset hlasovat o mnoha pozměňovacích návrzích zvlášť. Hlasovací seznamy byly rozdány, doufám, že je všichni máte. A jestli se nikdo nechcete k tomuto teď vyjádřit, tak posléze přistoupíme přímo k hlasování. Chci vás jenom informovat, že některé ty pozměňovací návrhy jdou nad rámec kompetence našeho výboru a my tedy jsme to nechali, ponechali na rozvážení autorů těchto pozměňovacích návrhů, které jdou eh, nad rámec našich pravomocí, jestli budou chtít, aby se o nich eh, hlasovalo, protože normálně prostě buď to se ty pozměňovací návrhy vyškrtnou, nebo se o nich nehlasuje. Eh, podle rozhodnutí tedy příslušného výboru máme právo se vyjádřit k této otázce, ale ono to někdy potom je trošku frustrující, ale někteří naši kolegové, kteří Eh, vypracovali eh, tyto pozměňovací návrhy, které jdou nad rámec našich pravomocí, říkají, že jim nevadí, nebudou frustrováni, když tady prostě eh, to nedopadne. A teď ještě se chci zeptat Esteban González, jestli se chce vyjádřit k něčemu, k tomu hlasování, které začne později. Dobře, měli jsme dvě výměny názorů, takže proběhlo dostatek debat na toto téma, takže teď bod 8 na našem pořadu jednání a to je eh, Fabio Massimo Castaldo, 30. 31. výroční zpráva k monitorování eh, aplikace evropského práva. Děkuji a já tedy vám budu prezentovat stanovisko k 30. a 31. výroční zprávě o sledování provádění evropského práva. Za prvé chci vysvětlit, co bylo hlavními prioritami a čemu se zde ve výboru AVKO vlastně budeme věnovat. bude-li Evropský parlament obhajovat právní jistotu a e, vládu práva pro všechny evropské občany, je potřeba, aby všichni byli transparentně a včas informováni o připravované legislativě v Evropské unii a i o platné legislativě a jestli se správně transponuje a provádí. Já Zvláště upozorňuji na to, že internet je jedním z hlavních nástrojů, které nám v tomto může pomáhat a umožňuje evropským občanům seznámit se s legislativou, která se má provádět. My si uvědomujeme význam eh, nejrůznějších vylepšení, ke kterým už došlo mechanismu EU Pilot a i když si to uvědomujeme, tato platforma není přímo vlastně přístupná pro Evropský parlament a proto Evropský parlament není přímo informován o e, předběžné prelegislativní fázi vlastně. Musíme zabránit situaci, kdy by vlastně zde tímto utrpěl Evropský parlament a také evropští občané. Protože by to byla přímá anebo nepřímá diskriminace. A na základě Lisabonské smlouvy je Evropský parlament plnoprávný eh, legislativní orgán nebo jedním z plnoprávných legislativních orgánů a já proto podtrhuji potřebu správného, včasného a transparentního přístupu pro Evropský parlament k evropskému právu. To se musí stát také právem Evropského parlamentu, tak aby mohl optimálně vykonávat svou kolegislativní funkci. A za čtvrté, vytvoření v rámci příslušných generálních ředitelství IPOLu, EXPO a EPRS nezávislý systém hodnocení dopadu ex post hlavních evropských právních předpisů. A je potřeba, aby zde eh, spolupracovali členské státy, Evropský parlament eh, a vnitrostátní eh, parlamenty. Tím by se jaksi uzavřel ten cyklus, kdy Evropský parlament by získával přímou zpětnou vazbu, aby věděl, co je třeba učinit, aby se příslušná legislativa správně prováděla. Doufám, že kolegové se přikloní k mému přístupu. Já jsem otevřený k tomu přijmout anebo vyhodnotit jakékoliv připomínky, návrhy a s radostí očekávám vaše stanovisky. Děkuji, Fabio, a Nyní za EPP Giorgio Schäfflin jako stínový zpravodaj. Um, thank you very much. Děkuji vám, pane předsedo. Také děkuji panu Castaldovi za vykonanou práci. Myslím si, že práce byla opravdu důkladná. On se zmínil o celé řadě důležitých otázek. Také otázka právní jistoty je centrální otázkou v rámci naší práce. My samozřejmě víme, že nikdy nemůžeme mít stoprocentní právní jistotu, vždy je kontextuální, ale v, v současné době se musíme snažit o konsistenci evropského práva. A mě tady zajímá otázka goldplatingu, předávání legislativy. Tam, kde evropská legislativa je ještě doplňována národními předpisy, což vede k velkým diskrepancím při aplikaci evropského práva. A to potom někdy je eh, vidět na, jinou optikou eh, ze strany občanů. Já jsem udělal také eh, to zkušenost s některými maďarskými občany. Ano, souvisí to také s tím, že právní svět si vytváří svůj vlastní jazyk a potom tento jazyk ostatní občané špatně chápají a nebo mu špatně rozumí. Ale já si myslím, myslím, že také tady byla správně zmíněna otázka internetu. A potom tady máte také problém v tom, kdy právní jazyk je přeložen do něco srozumitelnějšího, zdali to potom není pokrouceno. Takže já si dovedu přecit, že opravdu někteří experti by se velice divili. A já si myslím, že my bychom měli najít cestu v tomto e, Evropském parlamentu, jakým způsobem vysvětlit občanům důležitost některých právních iniciativ, ale musíme si také uvědomit, že právo nikdy nebude perfektní, že tam vždycky budou určité mezery. Já mohu pouze tak také eh, říci, že pan Castaldo má pravdu v tom, že Evropský parlament má, musí mít právo se projevit a také schvalovat legislativní ustanovení a chtěl bych panu Castaldovi na závěr velice poděkovat za jeho právo. A nyní pan Guerrero za SD. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych jako první chtěl poděkovat panu Kastaldovi za toto stanovisko ke zprávě. Já se domnívám, že toto stanovisko je velice správné a vyvážené. Zlepšení, která byla udělána formou EU pilota a také tím, že se poukazuje na určité slabiny, tak toto je velice správný postup, protože v některých případech spožděné provádění směrnic také vede ke zhoršení vnímání práva ze strany občanů. Také členské členské státy mají možnost zapracovat do práva ještě dodatečné prvky. My nyní diskutujeme o stanovisku, ale toto téma je ústředním tématem pro meziinstitucionální dohodu a také pro celá jednání mezi eh, parlamentem a komisí, neboť institucionální jednání mají tři etapy. To je příprava, provádění a potom také evaluace. To je potom etapa analýzy, která ukazuje, jak se provádí komunitární právo, jaké má dopady na občany a jakým způsobem naše instituce, tedy Evropský parlament, intervenuje v fázi e, evaluace. V pilotní fázi jsme se již dobře zapracovali a také jsme poukázali na určité porušování a také na nedostatky. A to také jde u nás v Evropském parlamentu prostřednictvím eh, petičního výboru. A to všechno fungovalo poměrně dobře a rozumně. Eh, dostali jsme určité stížnosti, ale porušení nenarostla. To jsme konstatovali. To, co tady napsal pan Castaldo, to je konzistentní záležitost, důležitý je také přístup k informacím. Parlament potřebuje přehled o veškerých porušeních smluv, ke kterým dochází či došlo a parlament potřebuje také slovo a možnost se projevit v rámci těchto sporů. Ale to je také malá jedna malá etapa, kterou e, spolu s panem Kastaldem dobře překonáme. Jde o to, abychom byli přímo zapojeni do vyjednávání meziinstitucionální dohodu DY a toto je ústřední téma. Děkuji vám. Ještě se hlásí o slovo někdo další? Za GUE pan Kostas tady není. A za zelené pan Terry Cabras. Takže Mercedes Bres. Takže nyní běžní členové. Richard ještě chtěl hovořit. Takže vy nechcete hovořit, bude hovořit Richard. Já budu hovořit velice stručně, protože já souhlasím s panem Gererem a také mnoho moudrých poznámek v rámci stanoviska pana Kastalda eh, bude také zohledněno. Já mám jenom jednu další připomínku a chtěl bych pochválit pana Kastalda za moudrý přístup, za konstruktivní přístup, což nebývá vždy případem u členů z jeho frakce v Evropském parlamentu. Takže tady se také říká, že výjimka potvrzuje pravidlo. Mercedes, nechce hovořit? Já tě nenutím, já vás nenutím. Proč ne? Takže i já bych chtěla poděkovat kolegovi Kastaldovi za pozitivně laděný dokument. I já jsem toho názoru a to je pravděpodobně také téma, a kterém budeme ještě dále pracovat a to je věc, že je důležité, aby parlament měl jasný rámec postupu provádění evropského práva. To znamená, jak je evropské právo prováděno na národní úrovni. A já chci tady zdůraznit, že také na úrovni regionu, protože celá řada Eh, členských států má také regiony s velkými pravomocemi. To má většina členských států mimo Francie a provádění se odehrává na třech úrovních. Eh, také s velkou komplexitou a také s nafukováním evropských předpisů, takzvaným gold plating. A za druhé, tady připomínám ještě jeden bod, který eh, o kterém se zmínil také Richard ve svém dokumentu pro frakci. Národní parlamenty a regionální parlamenty mají velký zájem o to, aby se nepodíleli pouze na subsidiaritě, ale také mají zájem se podílet na obsahu a kvalitě zákonných předpisů to znamená, že já bych byla také ráda, kdyby se prováděla srovnání ex ante mezi uh, ustanoveními uh, Evropského parlamentu a národních parlamentů. To znamená, že by to byla práce ex ante z hlediska metodiky provádění evropského práva, ale také z hlediska obsahu práva. Ale především se to týká metody provádění. To je podle mého názoru nejdůležitější. Já se domnívám, že toto je téma, kterým by se náš ústavní výbor měl také zabývat. Podle mé zkušenosti všechny parlamenty mají sklony k tomu, komplikovat právní předpisy Eh, předkládat pozměňovací návrhy politického charakteru a podobně. A toto všechno vede k tomu, že máme posléze velice komplikované ustanovení, které se eventuálně může také odchylovat od hlavního cíle tohoto ustanovení. To znamená, že bychom měli také pracovat na eh, legislativním zjednodušení a to by také vedlo k tomu, že bychom nejdříve provedli komparaci zákonů. A často v jednotlivých státech máme dva zákonodárce eh, a te, ovšem ty zákonné předpisy se často liší od předpisů, které jsou schvalovány v evropských institucích. And Chair, Madam Hubner, uh, thank you very much, uh, Fabio, for your uh, very... Děkuji. Děkuji, Fabio, za tak dobře promyšlené stanovisko na eh, to roční sledování eh, transpozice prosazování evropského práva za ty dva roky. Pouze pár slov eh, z mých úst, poměrně nového eh, poslance v této sněmovně, ale přesto. První, jak můžeme my, europoslanci, jako jední se spolulegislátorů, pomáhat svým kolegům v národních parlamentech? Z toho pohledu si myslím, že by bychom mohli zorganizovat takzvané národní pátky, kde bychom se zvali vzájemně, my bychom se účastnili jejich zasedání tam zejména, kde se chtějí soustředit na tu evropskou legislativu a jak ji uplatňovat v rámci novel své národní legislativy. Tam můžeme šířit osvětu, informovat a to by bylo v souladu jak s tím EU pilotem, tak i s tím eh, prosazováním lepší legislativy eh, s tím refitem a zároveň bychom působili prevenčně, že bychom mohli tím pádem zamezovat tím řízením proti pozdnímu prosazení, případně porušování, porušení práva EU. No a my to takto děláme u nás a musím říci, že zatím ten výsledek je slibný, není ani jedno řízení ze strany komise, takže ta legislativa je pak včasná a kvalitní. Z toho pohledu si myslím, že to stanovisko zejména z pohledu transparentnosti, právní jistoty a toho, co se snažíme předávat občanům, je um, kvalitní a e, můžeme e, výboru pro právní záležitosti doporučit, aby toto stanovisko přijala. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji. A pan Ujazdovský nyní? Paní předsedající, milí kolegové, pouze stručně. Rád bych se připojil k těm, kteří poukazují na skutečnost, že v podstatě ta zpráva, to stanovisko je takovou dobrou základnou, dobrým východiskem pro debatu o novou podobou interinstitucionálních smluv. Protože ta doporučení toho zpravodaje, a já mu při té příležitosti srdečně děkuji, se částečně týkají vztahu mezi institucemi v oblasti stanovování zákona, tvorby zákonu. Dvě záležitosti z mé strany. Stoprocentně souhlasím s tím, že bychom měli mít systém posuzování, prosazování směrnice. Mm, směrnic, to je ta poslední z těch doporučení tam. Ale připadá mi, že tady opravdu bychom měli spolupracovat mezi institucemi, protože jsem přesvědčen, že i Evropská komise by měla mít možnost sama hodnotit jak se implementuje to, s čím přichází tedy směrnice. Nemělo by tedy smysl, abychom my dělali též po druhé, ale spíše, abychom s nimi spolupracovali při tom vyhodnocování. Nyní eh, reaguji na slova pana Plenkoviče. Já z jedné strany, na jedné straně souhlasím s tím, že bychom si měli, měli snažit získávat informace jak jsou ty směrnice prosazovány, jak jsou začaňovány do národních zákonných systémů, tak mám pochybnosti, že bychom měli opravdu doporučovat, jakým způsobem by to mělo probíhat, protože většina právních aktů, které implementují směrnice, patří k vládním iniciativám. To jsou vládní návrhy a ten parlament, kterým jsou, kterému jsou překlá, předkládány, má takovou sekundární úlohu v tom, takže tady možná by stálo za to zamyslet se nad diskrétnějším působením, spíše doprovodem než přímou prací. No ale souhlasím s tím, že bychom se měli lépe informovat, jak probíhá e, ta transpozice a proč dochází ke spožděním a dokonce i u důležitých směrnic, například směrnice obchodování s lidmi, zatím ještě není ve většině států prosazena. Děkuji. Jo, Leinen. Ano, velice důležitá zpráva eh, pana Kastalda. Já mám dvě otázky k bodu dvě a k bodu čtyři. Zda tomu správně rozumím. V bodu dvě pan Castaldo říká, že EU pilot, že ten systém vede k přímé nebo může vést přímé nebo nepřímé diskriminaci, případně ubližovat občanům, možná by mohl vysvětlit, o co jde. A v bodu čtyři tam vybízí k systému Ehm, vyhodnocování ex post naší strany i ze strany národní k parlamentu v rámci spolurozhodování ujmout se této iniciativy. A moje otázka zní, je to ten správný nástroj? Možná by nám to mohl blíže vysvětlit. Děkuji, říká předsedající. Je tady někdo ze strany Evropské komise za Evropskou komisi, kdo by se mohl ujmout slova? Zřejmě nikoliv. Komise se přece jen hlásí o slovo. Děkuji. Děkuji za zájem, který projevujete o prosazování unijního práva a i za zájem o naši zprávu. Zazněly zde velice důležité záležitosti. Jakým způsobem vy, co by parlament a konkrétně váš výbor, můžete se účastnit těchto iniciativ a pomáhat i členským státům. Zde nebudu hovořit o interinstitucionálních smlouvách, to je záležitost na později. Mohu vás však ujistit, že komise má eminentní zájem spolupracovat s vámi a podívat se na případné možnosti, jak lze dosáhnout lepšího, účinnějšího prosazování eh, komunitárního práva v členských státech a rozhodně právě váš výbor zde sehraje významnou úlohu. To rovněž je něco, co si tak říkajíc odvá, odvezu s sebou. Pak tady byly různé konkrétní záležitosti, samozřejmě se na ně podíváme, ale to až na té další etapě. Děkuji. Fabio, máte slovo? Děkuji. Já chci poděkovat všem kolegům za jejich komentáře. Obecně řečeno se zdá, že nahlížíte na mou práci pozitivně, takže to mě velice těší. Těší mě, že má snaha je takto odměněna. A nyní konkrétně zde byly komentáře jednak ze strany pana Šeplina. Tam si myslím, že co on a jiní kolegové zde přednesli ke goldplatingu, je pravda je zcela zásadní věc. A já jako Ital jsem si toho velice dobře vědom, protože právě u nás v Itálii máme mnoho řízení z důvodu porušení, které běží proti Itálii a evropští občané nepohlížejí na ty věci s až tak velkou důvěrou a toho se rozhodně jako výbor AVKO musíme ujmout. Já sám jsem právník, tedy mám právní vzdělání. A souhlasím s tím, co zde zaznělo. ale musíme se podívat i na to, jak obyčejný řadový občat, který nemá právní vzdělání, nemá ty znalosti, bude okamžitě schopen pochopit, jak s čím nakládat. Tedy musíme mít možnost komunikovat i jednodušeji, srozumitelněji a působit téměř pedagogicky, nazval bych to, s občany. Tak, aby kdykoliv má občan úmysl být v nějakém kontaktu s institucemi, by to bylo jednoduše možné. Pak kolega Guerrero. Ano, tady hovoříme o malých krocích, ale zároveň bychom si museli trochu rozšířit obzory, abychom byli schopni řešit všechny problémy, které s tímto systémem souvisí. Ano, je obtížné to vše vměstnat do této zprávy. Přesto souhlasím, je důležité zaměřit se i na oblast eh, interinstitucionálních eh, smluv. První signál, který bychom mohli vyslat směrem ke komisi, je, že se ujmeme poměrně hloubkové analýzy. Právě pokud jde o ústřední úlohu Evropského parlamentu v kontextu všech institucí, protože my jsme nejblíže občanům. My se staráme o to, abychom hájili zájmy našich evropských občanů, takže tady rozhodně ten přístup musí být usnadněn. Další věc, děkuji kolegovi Korbetovi za pozitivní vyhodnocení mé práce. I paní Preco zde už hovořila o regionálních parlamentech že tedy se jedná o problém víceúrovňový, zejména který se týká tedy pak velkých států. To zde bylo připomenuto. Francie například stále ještě nemá jednoznačné legislativní pravomoci předány na tu regionální úroveň. A to je důležité si to uvědomit a zkoušet přijít na takové řešení, které umožní eh, nějakou součinnost nikoli pouze národním parlamentům, ale i těm nižším. A tady kolega správně poukázal na to, že se nedá přímo nějak formálně zasahovat a mm, zasahovat rovněž do toho procesu té transpozice, ale neformálně to rozhodně jde ve smyslu poskytování informací, ve smyslu případných drobných korektur a vysvětlování, jak to zde vypadá v Evropském parlamentu, tak, aby i občané dokázali rychleji a snadněji pochopit, jak vše probíhá. Tam jsou nejméně dva důvody. Jednak já jsem sice eh, evropský poslanec, ale pracoval jsem i v italském senátu a jsem dobře obeznámen s jejimi, eh, s jeho interními eh, předpisy, s tím řádem a uvědomuji si co tam schází ve smyslu chápání našeho stylu práce. Takže ano, je to určitý nástroj, kterým nechceme nikomu nic vnucovat, ale možná nějaký model spolupráce toho, že nabídneme pomocnou ruku, bychom mohli zkusit a pak by to mohli převzít i jiné státy. To řekl právě i pan Ujazdovský. Ehm, doufám, že jsem jeho příjmení vyslovil správně, pokud ne, tak se omlouvám. Tedy on říkal, vy, hovořil o tom významu interinstitucionální spolupráce a nutnosti vyhnout se duplicitě. Tam souhlasím, ale zároveň záleží na tom i, aby ta spolupráce, jak bych tomu řekl, fungovala dobře, protože ne vždy tomu tak bylo, říkají diplomaticky. E, tam v tom stanovisku to rovněž zaznívá, že parlament často není příslušným způsobem informován o problémech souvisejících s eh, právě transponováním eh, těch evropských eh, právních předpisů do národních systémů. To rozhodně musí být zmíněno v té zprávě a měli bychom se tím zabývat. Nevylučuji ani, že to řešení, se kterým přicházím zde já, nebude absolutní léčbou na ty neduhy. Ale stojí za to mít výrazný hlas, mít zde co říci a pokud se tedy připojí další k té iniciativě, tak to zkusíme pojmout synteticky máme zde i několik takových už předchozích návrhů, že bychom do toho měli zatáhnout co nejdříve zainteresovaných kolegů. Možná bychom si mohli i zorganizovat takovou schůzku. Já, co by zpravodaj, všichni kolegové, již se to týká, eh, Čedos samozřejmě. A doufejme, že bychom mohli i na pozměňovacích návrzích pracovat pak společně. Kolega Leinen měl dvě otázky. K bodu čtyři tam doufám jsem už vlastně odpověděl tím, co jsem zrovna řekl. A to případné diskriminování. Ano, z určitého pohledu se opravdu o diskriminaci jedná. Protože ten dialog v souvislosti s tím EU pilotem tam to probíhá tak, že vlastně ten občan často vůbec ani neví, zda byly nějaké předpisy transponovány a vůbec zda byly transponovány správně. Tam ta komunikace opravdu schází. V tom smyslu záleží na tom, aby tam byl lepší přístup k informacím. Více informací možná i o samotné práci naší sněmovny jako takové a rovněž i o naší instituci eh, prostřední, jejíž prostřednictvím může občan projevit svůj názor. Instituce, která hájí či zastává stanovisko občana. Zároveň musí být zajištěna právní jistota. Tak, abychom věděli i, e, které e, předpisy mají být uplatňovány. Děkuji, děkuji za podnětnou diskusi. Vidím, že se zde ozvala témata, i která jsou vlastně širší, která překračují můj přímý mandát, ale přesto za ně děkuji. Eh, můžeme být co se, docela klidní, co se týče, eh, co se, co se týče uh, lhůt eh, pro pozměňovací návrhy, je to 4. května v 5 hodin odpoledne a hlasovat by se potom mohlo 17. června. Takže vám děkuji za tuto debatu. Byla to kvalitní a konstruktivní debata. A teď ještě máme asi 8 minut do hlasování. Eh, my začneme až v 11, takže do té doby musíme počkat. Dear colleagues, I think we have to start the, the, the vote. Uh, vážení kolegové, myslím, že se musíme pustit do hlasování a budeme hlasovat o dvou eh, tedy eh, záležitostech. Nejprve o TTIPu a potom o FC a zkontrolujeme si hlasovací strojky, jestli nám správně fungují. je někdo bez kartičky. Já jsem hlasoval tuhle, tuhle ve výboru Jory a tam jsem si zapomněl kartičku, ale někdo mi to nese, bude to tady za chviličku. Někdo mi to nese. Ano, počkáme na vás, říká předsedkyně. A vy kartičku máte, ubezpečuje se předsedkyně. Yeah, we can... No, but only 15 people. Okay. We, we, we wait a second. Takže chvíličku počkáme. Oh, yeah, Yeah,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 Uh, so I, I think everybody's here and everybody's is. Uh... Všichni už tu jsou, takže můžeme zahájit hlasování a budeme nejprve hlasovat o dohodě TTIP. A nejprve tedy změna právní východisko 1, kdo je pro? Proč máme čekat, ptá se předsedkyně, omlouvám se, stále ještě máte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 so I didn't know this, I'm sorry, so it's my fault. Předsedkyně se omlouvá. Nevím, nevěděla jsem o tom. Eh, je tady žádost zpravodaje o dohodě TTIP, aby se o TTIPu eh, hlasovalo jako o druhé zprávě. Myslím, že je to celkem jedno. Eh, Pořád jednání nám to snad nějak drasticky nemění, takže se hned pustíme do hlasování o dohodě o EFSI, Evropský fond pro strategické investice. Z jakýchsi technických důvodů budeme tedy hlasovat v obráceném pořadí. Takže, vážení kolegové, pustíme se do hlasování o EFSI. Hlasujeme o EFSI a je to pozměňovací návrh 86, kde je pro, proti, zdržel se. Ne, El, Elmare, jestli máš nějakou žádost, která je v protikladu s žádostí tvé frakce, tak se je potřeba to pro, eh, prodebatovat s koordinátorem. A teď jdeme honem hlasovat. Hlasovali jsme o 86. Vidíte, v jaké skupině SEM je to neuvěřitelné, stěžuje si předsedkyně. Takže teď 87, kdo je pro? Amendment 87. Návrh 87. Kdo je pro? Je někdo pro 87? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Proti? Eh, elektronicky ověříme 89. Zahajuji hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 90, kdo je pro? Proti? Elektronicky ověřujeme 90. 90. Končím hlasování. PP e má o jeden hlas navíc. Je potřeba, aby e, se někdo zdržel hlasování. Prosím, vytáhněte kartu. Jeden poslanec za EPP. Jiří, Jiří, prosím. Prosím, vytáhněte kartu, je tady jedna osoba navíc. Nebo pan Plenkovič, eh, Plenkovič kartu vytáhl, takže Jiří ji dá zpět. Teď je to v pořádku. Hlasujeme a návrh byl zamítnut 15 ku 9. Nějaký problém? Návrh byl zamítnut. Nyní 91. Kdo je pro? Proti? Není to jasné, omlouvám se. Elektronicky ověřujeme 91. Zahajuji hlasování. Jedna osoba chybí, ale to nevadí. Končím hlasování. Zamítnuto. 92, kdo je pro? 92, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Jasně zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Ověříme třináctku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Uh, eh, 95, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Nyní 96. Chci vás informovat, že to je napojeno za 41, 101, 91 a 103 a když, budou, když schválíme, tak všechny tyto návrhy budou schváleny a když ne, tak budou zamítnuty. Takže blokové hlasování 41, 99, 102 a 103 zamítnuto. Devadesát sedm, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 98, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. Sto kdo je pro, Sto kdo je pro, proti, zamítnuto, jedna kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 14, kdo je pro, pro proti, zdržel se. Myslím, že je to schváleno.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 Zamítnuto. A nyní oddělené hlasování 100 na 118, první část, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 119, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Omlouvám se, je to zamítnuto, není potřeba to elektronicky ověřovat. Nedávala jsem pozor kompromis dvě, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 127, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 129, kdo je pro, proti, str. Myslím, že je to zamítnuto, ale ověříme 129. Eh, za, za EPP je jeden hlas navíc. Končím hlasování. A zamítnuto. 130, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 131, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. A hlasovat budeme o jedné části 136, protože druhou část pokryl kompromis. Takže slova podle, podle schválení Evropským parlamentem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Omlouvám se, říká předsedkyně, něco mi uteklo. Ne, 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 139, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme 139. Sto třicet 139 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 140 bylo staženo. 141, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Jasně zamítnuto. 142, kdo je pro? Proti? Ověříme 142. Končím hlasování. Zamítnuto. 143 staženo, 144 hlasujeme. 144, kdo je pro? Proti? Ověříme elektronicky, zahajuji hlasování 144. Někdo nás asi sleduje. Takže teď končím hlasování. Zamítnuto. 145. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 147. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 148 staženo, 149, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 150, kdo, kde je pro? protože nejsou nepřijatelná a kolega, který podal tento návrh, si přál, aby se o něm hlasovalo. 150, kdo je pro? Proti? Výsledek hlasování o 150 se paní předsedkyně říká, že byl jasný, ale přesto se elektronicky ověří. Hlasujeme elektronicky o návrhu 150. Ověřujeme 150. Končím hlasování. Nebylo to tak jasné, připouští paní předsedkyně. Dobrá, buďte bedliví. 151 odpadá, 152 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 153 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 155 pro, pokud někdo je ochoten, můžeme hlasovat unblock až do 160, tedy od 155 do 164. Dobrá, hlasujeme Eh, bloku. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 24 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 165 odpadá. 166. 166 to je pro? Proti? Přijato, schváleno. 167 pro, proti, zdrželi se. Asi přijato, ověříme elektronicky 167. It was 167, we close. Uzavírám hlasování. Schváleno. 168 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 169 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 170 pro, proti, zdrželi se, e, je to těsné, tedy ještě jednou o 170 se hlasujte, prosím. We close the vote. Zavírám hlasování a bylo to zamítnuto. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno 171. Pro, proti, tady si nejsem jista. Nebylo mi to jasné. 171, prosím hlasujte. Končím hlasování. Bylo to schváleno. 12 hlasy k 11, proto to nebylo tak jasné se, to už odpadá, takže 173 rovněž odpadá. Tedy 174 pro, proti, nevím, tedy elektronicky o 174, prosím, hlasujte. A už končím hlasování. A je to zamítnuto. 175, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 176, kdo je pro? Proti? To si ověříme. Ještě jednou prosím hlasujte o 176. Uzavírám hlasování a byla zamítnuta. 26, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 177, 178, ne, hlasujeme o tom. 178, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 182 pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 181 pro, proti, 181 pravděpodobně je zamítnuta, ale ještě si to ověřujeme. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 183 pro, Proti? Zdrželi se? Schváleno. 28. Kdo je pro? Elmare? Když hlasujeme příliš, tak se to pak dá smazat. Ale když to bude příliš málo, pro, proti, nevím, co dělají tady socialisté v té věci. Vy si to tam o tom bavíte. Dobrá. Ještě jednou. 28. Kdo je pro? Proti? Dobrá, ověřujeme 28 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 184. Pro? Proti? I to je poměrně těsné zde, takže elektronicky o 104,80. Closed. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Kompromis 6, to je pro? Ne? A ještě jsme tady něco přeskočili. Ano, já jsem měla za to, že to bylo autom. Kdo je pro Ano. E Přijat. Kompromis 6 pro. Proti zdrželi se schválen. 30 pro. Proti zdrželi se přijato. 189 to je pro. Proti. To nevím. Takže 189 hlasujte elektronicky. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 190 pro. Proti. Vy jste tady opravdu velice pestří. Ani v rámci politických skupin nehlasujete stejně, no tak to opravdu. Takže 190 elektronicky. A končím hlasování už skoro. Dobrá. A máme o jednoho EPP navíc a nevíme o koho, protože i v rámci EBP se liší postoje. Dobrá, nyní je to v pořádku a bylo to schváleno. 191 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 192 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 193 pro, proti, zdrželi se, aha, takže to je mimo, e, zamítnuto, 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. To další odpadá, takže pokračujeme 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 196 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 198 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 199 eh, a 200 pro, co tam nesouhlasí. Dobrá, proti, zdrželi se, zamítnuto. 201, hlasujeme o. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Aha, stažen. A další je stažen. Dobrá. 203, kdo je pro? Hlasujeme. Já nevím, já už nevím, říká předsedkyně, takže můžeme hlasovat en blok o 203 až 207? Ano, prosím, když socialisté souhlasí, nevím ostatní. Takže kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, schváleno. 208 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 211, to je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 210 pro, proti, aha, ano, i to je zamítnuto. 212 pro, proti, tady je to těsné, ověříme si 211. Zahajuji hlasování. We are close to the end. <laughs> close? Uzavírám hlasování. A bylo to zamítnuto, ta 212. 213. Ne, 12 byla zamítnuta. Hlasujeme o 213. Kdo je pro? Proti? Já si myslím, že nevím. Tak si to ověříme. A teď máme ty právní odkazy a úvodní ustanovení. Jednička pro, proti, zdrželi se přijato, 34 pro, proti, to bylo asi zamítnuto, že? 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 36 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, tady to nevím, 39 si ještě ověříme. Tak e, nyní už e, končím hlasování a bylo to zamítnuto. 40 pro, kdo je pro, 40 proti, zdrželi se zamítnuto. 42 pro, proti, to opravdu nevím, ověřujeme 42, prosím. Kdyby socialisté hlasovali stejně jako EPP, tak byste mi zjednodušili život, ale takto jsem zmatena. Končím hlasování, říká předsedající, a bylo to zamítnuto. No, block one was not adopted. Uh, eh, 43 in favor. Sorry, yeah, 43 in favor. 43 pro, proti. Zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti. Zdrželi se, přijato. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 2 pro, proti, zdrželi se, přijato 48 pro, proti, 48 ověřujeme elektronicky. a byla zamítnuta. 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 staženo, 51 pro, proti, zdrželi se, e, zamítnuto. 52 pro, 52 hlasujte elektronického 52. Končím hlasování. A byla zamítnuta 53 pro, proti. I zde je to poměrně těsné. Ověřujeme 53. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A teď máme o dva um, EPP přes příliš. Ono nikdy jich není příliš, říkáte, no dobře. O tom se můžeme bavit v té se. Zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, 55 ověřujeme. Tady máme takové obtížné koalice, které kvantifikovat nelze. Stále ještě máme dva scházející hlasy, nyní už končím hlasování. Zamítnuto. 56. Kdo je pro? Proti? Pravděpodobně zamítnuto. Ověříme si to. Asi zamítnuto. Končím hlasování a bylo to zamítnuto. 57 pro. A je to podobná situace. Hlasujte elektronicky o 750. O jednoho člena za EPP zde máme přes příliš a končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti. Ani zde to není jasné. Hlasujte o 59 elektronicky, prosím. Končím hlasování. A byla zamítnuta 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 61 pro, Proti? 1,60 ověřujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. A bylo zamítnuto. Čtyři. Elmare, čtyřka. Pro? Elmar, ale bychom měli posadit odděleně od všech ostatních. Opravdu neuvěřitelné. Tady bylo to schváleno? Takže ještě jednou o čtyřce. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se? Ano, schváleno. Pět. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 62. Pro? Proti? 62 ověřujeme elektronicky. Aha, takže 62 nám odpadá. 63 takže nyní hlasujeme o 3 a 60. Kdo je pro? Proti? Asi přijato, ale ověříme 3 a 60. Go, go, go. Two more. Takže ještě dva. Takže končím hlasování a je to zamítnuto. A 64 odpadá, takže 4 pro. Proti, zdrželi se schváleno 65 pro proti, prověříme 65, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jeden hlas EPP je opět navíc, takže končíme hlasování. Zamítnuto. 67 pro, proti, zdrželi se schváleno 66 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 68 pro, proti, takže bylo to složité, raději to ještě prověříme. Končím hlasování, takže schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se schváleno 69 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 70 pro, proti. Takže jak hlasovali socialisté, netuším, takže prověříme 70. Končím hlasování. Zamítnuto. Osmička pro. Proti zdrželi se schváleno 71 pro, proti, zdrželi se schváleno 73 pro, takže 71 ještě, ještě máme prověřit, dobrá. Myslím si, že to bylo schváleno, uvidíme. Takže zamítnuto. Měl jste pravdu, měl jsi pravdu, Helmare. Takže jestliže je EPP proti, tak je to vždycky zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72 odpadá, 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 75 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Když já, vy, my vždycky hlasujeme pro a vy už zvedáte ruku proti, takže je to velice složité, takže raději si ještě prověříme 75 elektronicky. Zahoji hlasování. Končím hlasování a bylo to schváleno. Já nevím, proč jsem si to myslela jinak, takže 76 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 77 eh, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 78 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdrželi se schváleno 11 pro, proti, zdrželi se schváleno 80 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 81 pro, proti, raději prověříme 81. Končím hlasování. Zamítnuto. Dvanáctka pro. Proti zdrželi se schváleno 82 pro. Proti zdrželi se zamítnuto 83 pro. Prověříme 83 elektronicky. Takže končím nyní elektronické hlasování. A jak to dopadlo, zamítnuto. 84 pro 10 ku 14 to bylo. A není 84 pro. Prověříme raději 84. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 12 ku 12. 85 pro. Proti zdrželi se zamítnuto a závěrečné hlasování eh, se provádí elektronicky. Zahajuji hlasování. Máme jeden hlas EPP navíc. Ne, dokonce dva. A nyní je to v pořádku. Končím hlasování a je to schváleno. 18 ku 3 a ještě ku 3. Takže přejdeme k dalšímu hlasování. 18 pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Takže musíte opravdu také řádně mačkat tlačítka. A nyní si vyměňte dokumenty a budeme nyní hlasovat. budeme hlasovat o TTIPu a proto je tady zřejmě mezi námi také Elmar. Bylo již všechno řečeno z jeho strany? Pozměňovací návrh jedna pro. Pro. Pozměňovací návrh jedna proti. Nevíme. Takže prověříme elektronicky. VPP zase měla jeden hlas navíc, takže nyní končíme schváleno. Dvojka pro, proti, zdrželi se schváleno. Trojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Čtyři pro, Takže hlasujeme elektronicky o čtyřce, zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 12 po 11. Pětka pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Šestka pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. třináct pro, proti, zdrželi se zamítnuto. čtrnáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 15. E, tady hlasujeme po částech. První část 15 e, pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, to bylo zamítnuto. Nyní kompromis 2 a tady nastala situace, že tady zpravodaj předložil kompromisní pozměňovací návrh, to je kompromis 2, který pokrývá celou řadu pozměňovacích návrhů, takže my můžeme hlasovat, či měli bychom hlasovat o tomto kompromisu, ale dnes či včera, včera večer byl předložen návrh jiného kompromisu, který byl tedy předložen a tento druhý kompromisní návrh, nevím ani, kdo to předložil. Zelení a socialisté nebo GUE, zelení a GUE předložili tento kompromis, takže máme ještě druhý kompromis, takže já navrhuji. A tento kompromis může být také odhlasován v souvislosti s pravidlem 174, přestože byl předložen po lhůtě, kompromisy lze předkládat později. Máme tedy jednu možnost, kterou navrhuji. Budeme hlasovat o kompromisu tak, jak ho předkládá zpravodaj a jestliže bude tento kompromis schválen, potom druhý kompromis padá. A potom budeme hlasovat také o dalších pozměňovacích návrzích, na které se kompromis nestahuje. I to je můj návrh. Kdo je proti? Mám otázku. Co se stane, jestliže padnou oba dva kompromisní pozměňovací návrhy. Eh, ano, jestliže padnou, pak budeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích. A nyní budeme hlasovat o kompromisu dva zpravodaje. Pan Duran, pan Duran, nemůžeme hlasovat spíše o pozňovacích návrzích před kompromisem, jednoduše 16, protože 16 je pozňovací návrh něco zamítá a když ten bude zamítnut, eh, tak když bude přijat, tak už nemusíme hlasovat dál. Takže já si myslím, že kdybychom takto postupovali, takže by bylo dobré hlasovat nejdříve o té 16 já jsem rozhodla, že nejdříve, já se omlouvám, to je moje výsada, a omlouvám se za to, že nejdříve budeme hlasovat o kompromisech a potom o pozměňovacích návrzích. No dobrá. Já jsem to jenom zkoušel. Esteban. Ano, zpravodaj pracoval více než měsíc. Já jsem hovořil s ostatními frakcemi a také se zpravodají o jeho kompromisním pozňovacím návrhu a pozňovacích návrzích frakcí. Přes odlišný názor zpravodaje, tak by bylo možná dobré to udělat jinak, jestliže zpravodaj celé týdny spolupracoval se stínovými zpravodaj, Zpravodaj pracoval velice dlouho a proto si myslím, že by bylo nejdříve dobré hlasovat o tom prvním kompromisním pozňovacím návrhu. Takže zahoji hlasování o kompromisu 2. To je jmenovité hlasování, elektronické hlasování. Ano, je, je to jmenovité hlasování. Je to jmenovité hlasování. Za hlasujeme o kompromisu 2 připraveným zpravodajem. A nyní končím hlasování, než se nám do toho zase ještě někdo dostane a nyní to bylo zamítnuto, tedy kompromis byl zamítnut. A nyní budeme hlasovat o druhém kompromisu. Ano, musíme zahájit hlasování, musíme. My jsme hla- diskutovali o jiných věcech. A nyní mohu zahájit hlasování? O druhém, budeme hlasovat o druhém kompromisu. Takže jeden hlas nám chybí. Nyní končím hlasování a bylo to schváleno 12 k 11. A nyní již nebudeme hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích, protože druhý předložený pozměňovací návrh pokrývá tyto pozměňovací návrhy. Which means we don't vote those. No.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 So now we, we have to go. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 28. Ne, to odpadá, protože na to se stahuje kompromis. Ale eh, to není kompatibilní, takže... Problém se šestnáctkou je, že šestnáctka není kompatibilní se kompromisem, o kterém jsme hlasovali. Není to pokryto, ale není to kompatibilní, takže to odpadá. Esteban Pons. Ano, Esteban Pons. Děkuji. Ano, podle mého názoru a já materii znám, protože se ní dlouho pracuji. To znamená, že to není kompatibilní. Schválený text není kompatibilní s návrhy, které se mají odhlasovat. Text odpovídá určitému mechanismu a pozměňovací návrhy se snaží tento mechanismus odstranit. A to by byl opravdu zásadní věcný rozpor. Ale my jsme všichni právníci pro, a proto mohu říci, že po právní stránce to nemůžeme připustit odhlasovat pouze část pozňovacích návrhů a to, co není pokryto, co s tím, jestliže, jestliže to se konstatuje po hlasování, tak tomu se říká chybějící právní jistota. Právě u těchto pozměňovacích návrhů musíme přesně říci, na co se vztahují. Jestliže chceme pozměňovací návrh pouze z části a již byl tento návrh odhlasován, pak část chybí, takže to je opravdu velký rozpor. E, v právním výboru. A já to však chápu tak, ten pozměňovací návrh 16, ten navrhuje úplně jiné řešení než e, ten kompromis, o kterém jsme hlasováni. Tam se navrhuje permanentní řešení pro e, spory mezi investory a státem, ale takže to je permanentní řešení, takže by tam byly jmenování eh, soudci a pozňovací návrh 16 ten navrhuje využití eh, národních soudců a já se domnívám, že toto je neslučitelné. Já nevím, kdo se hlásí jako první. Já jsem autorem, možná, že bych mohla vysvětlit situaci, jestliže mi to umožníte. Jo, ano, prosím, můžete hovořit. Jestliže jsou tady pochybnosti o této záležitosti, tak neměli bychom o tom demokraticky hlasovat? Jestliže tady existují pochybnosti této věci, pak neměli bychom hlasovat. To je přece nejdemokratičtější věc, jak postupovat. A to je to, je to co se týká šestnáctky. Jestliže to padne, tak eh, padne. Vteřinku. Paní předsedající, ano, já jsem autorka tohoto pozňovacího nárohu a já chci říct, o co se tady přesně jedná. V hlasovacím seznamu máme kompromis dvě v první verzi, o kterém jsme hlasovali a tady bylo jasně řečeno, že tento kompromis nepokrývá 16, 17 a 18 a nebude je tedy obsahovat. A nyní tady máme téměř podobnou situaci, protože druhá verze kompromisu má se vztahovat na stejnou oblast jako původní kompromis. Podíváme-li se na obsah věci, pak to vede k tomu, že kompromis vlastně se týká toho, že systém sporů by mohl ohrozit určité právní předpisy a navrhuje, aby tyto otázky se řešily a projednávaly jinak takže eh, dejme tomu s profesionálními soudci. Tady se nehovoří o tom, že má být ISDS součást dohody. To je plně ve shodě s tím, co jsem řekla, či co jsem navrhla, že se nevyjadřujeme proti existenci nového mechanismu řešení sporů. Jde tady o jedno a to je plně v souladu s kompromisem ve druhé verzi a to je otázka nezahrnutí dohody o sporech do TTIPu vzhledem k kvalitě právního řádu v jednotlivých členských státech. Já se domnívám, že tady existuje kompatibilita. Já bych řekla dokonce ještě více já bych řekla, že to je skutečně je kompatibilní s kompromisem, o kterém jsme hlasovali. Non, président, je, je, je voulais simplement appuyer euh, les propos qui sont d'une clarté. Já jsem chtěl pouze podpořit to, co Pervanš Perez právě úplně jasně řekla. Ano, jedná se o zcela jinou otázku. Ano, já si myslím, že skutečně musíme hlasovat. Je to komplementární a celou věc to vyjasňuje. Esteban. Sí. Eh, las enmiendas que se proponen votar. Pozměňovací návrhy, o kterých máme hlasovat, hovoří o národním právu transnárodně jsme či supranárodně jsme o tom již hlasovali, takže nadnárodně, ale ty ostatní jsou jednoduše nekompatibilní, ale zbývající pozňovací návrhy nejsou pokryty, to říkáte vy, jinak bychom tady udělali skutečně jako avkoprávní chybu jako kdybychom nevěděli, o čem jsme jasně hlasovali. Já si myslím, že zpravodajové nám mohou říct, o čem hlasujeme, to oni také udělají a my také si musíme uvědomovat, že musíme právně postupovat správně, ovšem pozměňovací návrhy se musí vynechat. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji aby bylo všechno absolutně jasné. Výklad frakce SD je výklad tak, jak ho přednesla paní Berez. Právní nekompatibilita mezi, mezi dvěma návrhy. A právě proto jsme toho názoru, že musíme hlasovat o 16. Elmar Brok. Elmar Brok. Takže když si čtu nový kompromisní návrh, pak tam jsou kritické poznámky k arbitráži a je tam přesně řečeno, jaké podmínky musí být splněny pro arbitráž. To jsou profesionální soudci, veřejné a řízení a tak dále. A tím způsobem my se omezeně vyslovujeme pro arbitráž, zatímco návrh paní Bereš arbitráž zamítá. A proto, když schválíme kompromis, pak jsme vyřešili šestnáctku, protože není kompatibilní se schváleným eh, pozměňovacím návrhem. Tím je to vyřízeno když to e, socialisté chtěli jinak, tak měli hlasovat pro šestnáctku a ne po, pro kompromis. Tím je vše vyřízeno. Thank you, Mr. Annemans. Děkuji, pan Anemans. Já jsem trochu nešťastný vinou tohoto zmatení. A mimo to eh, bych nehlasoval stejně pro tu druhou verze, kdybych, ne, kdybych věděl, že nemohu hlasovat pro pozměňovací návrh se, e, eh, 16. Takže e, navrhuji, abychom pro tu druhou verzi tedy hlasovali. Děkuji, pan Castaldo. Ne, pan, paní Bresu. Já navrhuji, aby ti, kdo navrhují 17, 19 eh, a 22, kde je uvedeno částečně, aby stáhli ten pozměňovací návrh, aby nevznikl problém eh, eventuální nelegitimity tohoto kompromisu. To by asi bylo nejlepší. My uh, hovoříme jenom o uh, 16. říká předsedkyně. Budeme muset asi eh, hlasovat, eh, říká předsedkyně. EPP navrhuje, eh, aby desetiminutovou přestávku na neformální debatu a potom uvidíme, jestli EPP bude ochotná pokračovat v hlasování. Před tou přestávkou, kterou jsem také chtěla naplánovat, bych ráda vyslechla všechny názory, abychom se o tom dohodli. Omlouvám se, pan Kastal dosahlásil. Děkuji. Já také absolutně souhlasím s interpretací Pervanš Beres, ale v textu, který jsme dostali, ten druhý alternativní kompromis, tam se o 16 vůbec nemluví jako o relevantním pozměňovacím návrhu. Tam se hovoří o 17, 18, 19 a částečně 24, 23, 24, 25. Ale co se týče 16, tím víc bychom o ní měli hlasovat. Mohli bychom tedy hlasovat o tom, jestli budeme hlasovat a uzavřít tuto debatu, jinak se odsud nikdy nedostaneme. Ti, kteří chtějí odejít, mohou odejít samozřejmě, ale já jsem také byla požádána o desetiminutovou přestávku, aby bylo možno si to interně prodebatovat a já jako předsedkyně s tím souhlasím. Někteří kolegové prostě chtějí přestávku. na to nemáme žádné pravidlo, že by se to mělo, že by se to mělo zakázat. EPP. Eh, e My se pokusíme nalézt neformální kompromis eh, a, a eh, když se nám to podaří, tak, tak se to podaří a když ne, tak EPP nebude chtít dále hlasovat. Předsedkyně, já budu předstírat, že jsem neslyšela druhou část vaší věty, ale co se týče přestávky, souhlasím. Já se omlouvám, ti, kteří potřebují přestávku, neexistuje žádné pravidlo, které by mi umožnilo odmítnout, eh, odmítnout eh, přestávku. Elmar, eh, paní předsedkyně, já bych poprosil, aby tento výbor přeskoumal večer před hlasováním je, se smí tedy podat další pozměňovací návrh, který má stejný eh, dopad jako už ten eh, kompromisní návrh eh, už předem podaný. Já už jsem tady dlouho, ale takovýto postup jsem v tomto domě ještě nezažil. To není férové férové tedy jednání, je to kup, který není akceptovatelný. Děkuji a právě z těchto důvodů jsem oznámila desetiminutovou přestávku. Ti, kteří eh, to chtějí probrat, si to mohou probrat. A za deset minut se eh, vrátíme k práci. I, I hope that... Já doufám, že jste měli dost času všechno probrat a ráda bych tady zahájila uh, názorem zpravodaje na pozměňovací návrh číslo 16. Uh, eh, Mělo by se o něm hlasovat a ty ostatní, o těch by se hlasovat nemělo. Jako zpravodaj chci říci, že toto je v protikladu se standardním postupem v tomto parlamentu. Já doufám, že nikdo jiný neudělá nikdy žádnému zpravodaji totéž, co se dnes stalo mně. Yeah. Já chci říci dvě věci. Za prvé, když sekretariát uh, dostal tento kompromisní návrh, tak informace byla, že jej dostal, obdržel i zpravodaj. Takže nelze z tohoto obvinovat pouze sekretariát ale tady tomu tak zřejmě nebylo. Zřejmě v systému něco nezafungovalo. To druhé, co chci říci, já to čtu opakovaně a ten pozměňovací návrh začíná s cílem postavit se proti zapojení mechanismu ISDS do TTIPu. Takže to není v rozporu s tím kompromisem. Já osobně tomu tedy nerozumím. Myslím, že je to v protikladu s kompromisem, který jsme právě odhlasovali, který není proti tomu zapojení. Tam se jenom eh, říká něco o větší ambici eh, permanentního řešení. Takže tady je to změní úplně jiné. Tady máme kompromisní návrh řešení na permanentním základě, což jistě bude složité, ale to bude někdy v daleké budoucnosti takové řešení. Tady máme kompromis, který začíná velice tedy silnou absolutní opozicí proti zapojení ISDS do TTIPu. Takže <clears throat> já tomu moc nerozumím, ale to je můj názor. Vy máte právo také vyjádřit svá stanoviska a máte právo tedy se postavit proti tomu, co říkám, eh, žádostí o hlasování. A teď jsme vyslechli i názor zpravodaje, který, myslím, upřímně zvažuje možnost tedy něčeho, co vlastně není pokryto tím kompromisem, že by se o to mělo hlasovat. Já s tím tady ale osobně nesouhlasím. Teď tady máme možnost, že buď budeme hlasovat, jestli toto považujeme za kompatibilní nebo ne, nebo jestli jste proti takovému hlasování někdo. Já jsem proti tomu, ale, ale vy se stavíte proti tomuto přístupu Chcete se postavit proti ISDS eh, ve stanovisko AVKO? Mě to eh, překvapuje. Eh, já chci vyjádřit názor, že to není nekompatibilní. Vy jste také zpravodaj. Takže si myslím, že bychom měli hlasovat, ale jestli dáte přednost tomu se nejprve otázat, jestli se má hlasovat nebo ne, tak to můžete udělat. Ano, položím tu otázku, já sice vím předem výsledek, ale tu otázku stejně položím. Parvanč Beres bude hlasovat. Ano, to je v pořádku. Jestli vás tady není moc, to uvidíme hned na obrazovkách. Parvanč Beres. Má kartu jak eh, zjistíme, jestli nás není mnoho? Prosím, socialisté, zvedněte ruku, abychom vás zde mohli spočítat. Šest, což je v rámci limitu v pořádku. Můžeme tady přibrat do hlasování Parvánč Perez. Takže teď já to zjednoduším. Kdo je pro hlasování o návrhu 16? Kdo je pro hlasování o návrhu 16? Počítá to někdo? Myslím, že ta většina je jasná. Kdo je proti hlasování o návrhu 16? Dobře, jasná většina pro hlasování. Dobře, hlasujme o návrhu 16. Ale všechny ostatní, které mají být teoreticky pokryty tím kompromisem, o těch se hlasovat nebude. To je jasné, ano. Musí to být jmenovité hlasování. Proč? Protože tady byla vznesena žádost. Hlasujeme tady teď o návrhu 16. And afterwards we vote what? 25 without, with Beret, without it makes 26, it's not we, we, without Pervanche we have already bez Parvanč už máme 25. Z Parvanč vlastně máme 26 a máme jenom 25 eh, poslanců. A v pořádku, opravuje se předsedkyně. Takže 14 ku 11. Děkuji vám. Čtrnáctku jedenácti. Teď tedy přistoupíme k hlasování o návrhu 28. Kdo je pro návrh 28? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. 29. Kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto. 30. Kdo je pro? Proti. Ověříme třicítku, není to zcela jasné. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 3, kdo je pro? Kolegové nevidí čísla, já vám je mohu sdělit. Hlasujeme tedy o kompromisu 3. Kdo pro kompromis 3? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní návrh 32. Poslední část tohoto návrhu je kompatibilní s tím kompromisem, eh, takže, eh, takže, pracuje, eh, takže hlasujeme o poslední části, která začíná and request, a tudíž žádost, zamítnu zamítnuto. Ověříme elektronicky návrh 32. Zahajuji hlasování o návrhu 32. Velkou většinou zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 38. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 42. Kdo je pro? Proti? Myslím, že je to schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 49. Kdo je pro? proti. Čtyřicet devět zamítnuto, padesát, kdo je pro? Padesát, kdo je pro, proti? Zamítnuto. Padesát jedna, kdo je pro? Proti. Zdržel se zamítnuto, 52, kdo je pro? Proti Elektronicky ověřujeme 52. O jednoho poslance za EPP je zde příliš mnoho, prosím o opravu. Teď je to v pořádku. Teď je to v pořádku. Nikdo se nesmí hýbat a nikdo nesmí dýchat. Zavřete dveře, teď je nás akorát. Končím hlasování. Zamítnuto. 53, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. A konečně měli jsme eh, žádost o jmenovité hlasování celkového závěrečného hlasování. Zahajuji hlasování. Domlouvám, omlouvám se, jeden poslanec za EPP. Já jsem také za EPP, je tady Gabriel. Jsou tady kolegové, kteří jsou jako náhradníci. Teď je to v pořádku. Končím hlasování. A máme 13 pro, 9 proti, 2 se zdrželi. A sejdeme se odpoledne ve 3. Děkuji vám.